bych ehm, zopakoval, že Evropský parlament velkou většinou obhajuje suverenitu a teritoriální integritu Ukrajiny. Wir haben in mehreren Resolutionen v několika rezolucích jsme již zdůraznili otázky, které budou tento týden diskutovány. My nelegální anektaci Krymu neuznáváme. a chceme se této strategii postavit. Vyzýváme vládu Ruské federace, aby dodržovala mezinárodní principy a aby stáhla veškeré své vojenské jednotky z ukrajinské hranice a aby se neuklánila k žádné aktivitě, která by mohla destabilizovat situaci na Ukrajině. Všichni zde si jistě uvědujeme, zodpovědnost, která se s touto, s touto otázkou pojí a vítáme veškeré aktivity, které podporují ukrajinskou vládu v tom, aby obnovila svou autoritu v zemi a aby se mohlo dosáhnout ukončení těchto mezinárodních konfliktů. Proto je pro nás velice důležité Ukrajinu podporovat i nadále, stabilizovat tamní ekonomiku, bojovat s korupcí a uzavřít sociální propast, která se v této zemi objevuje. Doufám proto, že mohu i vaším jménem přivítat dnešní rozhodnutí rady, to znamená přistavení eh, dání k dispozici první miliardy euro na podporu Ukrajiny, tak jak jsme o tom rozhodli v minulém týdnu. Rovněž zavedeme také jednostrané obchodní preference pro Ukrajinu. V souvislosti s tím náš parlament ve čtvrtek schválil příslušné usnesení a eh, předsednictví bude požadovat i spravedlivé a svobodné volby 25. května, které, jak doufejme, otevřou novou svobodnou kapitolu v moderní Ukrajině, tedy země, zemi demokracie, míru a svobody. Dámy a pánové, z 6. na 7. dubna 2014 bylo eh, výročí 20 let od trvanské genocidy. Rád bych připomněl počty mrtvých tehdy. Za 100 dní tehdy eh, zemřelo eh, více než 8 eh, tisíc osob, většina z kterých byly ženy, děti a kojenci. Byly vyvražděny celé rodiny, jejich sousedé, a e, těmto vraždám museli přihlížet ostatní, e, ostatní příslušníci etnických skupin, které byly většinou terčem těchto útoků. Tehdy e, se mezinárodní společenství dívalo jinam, což jednoznačně nedostálo jeho odpovědnosti. Toto byly zločiny naplánované a provedené lidmi. A musíme si jasně říci, že se mohou kdykoliv opakovat. Včera to bylo ve Rwandě, v Srebrenici a nikdo neví, kde to bude příště. Pokud se můžeme z genocidy ve Rwandě poučit alespoň nějak, tak víme, že nesmíme tuto genocidu nechat zopakovat. Žádnému lidu nesmíme upírat možnost vytvořit vlastní stát. Ti, kteří jsou zodpovědní za systematické porušování lidských práv, musí být přivedeni ke, spravedl- ke spravedlnosti a to platí i mimo jiné pro diktátory v Syrii nesmějí uniknout justici. A to ať už podle národního nebo mezinárodního práva. Proto je potřeba dále posilovat pravomoci Mezinárodního trestního tribunálu. Rwanda si našla svou cestu z této krize a ukazuje světu, že mír a svoboda jsou možné. Já bych jménem Evropského parlamentu rád řekl obyvatelům Rwandy, že je podporujeme na této mírové cestě pro zajištění lepší a bezpečnější budoucnosti i jejich země. Rwanda eh, na tomto pracuje sama o sobě, nicméně my musíme pomoci. Je potřeba zajistit, aby ti zločinci, kteří eh, byli zodpovědní za tuto genocenu, byli přivedeni k odpovědnosti a musíme také pomáhat zajišťovat hospodářskou, hospodářskou eh, stabilitu této země. Dámy a pánové, vážení kolegové, Musím vám sdělit jednu nepříjemnost. Minulý čtvrtek zemřel náš bývalý kolega Dominik Brodies v 66 letech. V roce 2011 byl jmenován prvním francouzským ombudsmanem a bojoval za práva občanů a občanek, zejména za rovnost práv. Mnoho let pracoval jako zahraniční korespondent na Blízkém východě, v roce 1983 byl zvolen starostou Toulouse, eh, ve které funkci působil až do roku 2001 a byl eh, poslancem Evropského parlamentu po tři legislativní období. Jistě si mnozí z vás na něj pamatují. Byl to velice respektovaný člověk a byl vždy otevřený jakýmkoliv argumentům. Byl to vždy stavitel mostů. Eh, mimo jiné to byl také předseda Institutu du Monde Arabe. Jistě se shodneme na tom, že tento pán musel ve svém životě řešit, řešit celou řadu složitých situací, které by se nám dnes zpětně zdály nemožné. Jménem Evropského parlamentu bych rád vyjádřil jeho rodině, přátelům a blízkým upřímnou soustrast. Jsme v této těžké hodině eh, s vámi. Prosím vás jménem eh, občanů Rwandy a pana Brodyho o minutu ticha. Děkuji vám. Zápisy a přijaté texty z, z 2. a 3. dubna jsou k dispozici, jsou námitky proti nim? Das ist nicht der Fall. Dann ist das, war das zu Protokoll, Herr Bylo to k zápisu, pane stadlere ne nic jiného. Tím pádem je zápis schválen. K jednacímu řádu máte poznámku. No. Ano, k jednacímu řádu, pane předsedo, rád bych poznamenal následující. 10. dubna před čtyřmi dny Evropský parlament v Bruselu pořádal slyšení jedné občanské iniciativy, která je velmi úspěšná, eh, kde eh, hovořil pan Hanes Svoboda, předseda frakce SAD, kdy... Promiňte, pane Štádlere, já vás přeruším, říká pan předseda. Prosím vás, nechte nás říci